as well as uh, on other uh, important areas. The plans for Union's defence industrial policy also would like to hear more about uh, the... Také bych chtěla hovořit o tom, že uh, o umělé inteligenci už jsme hovořili i s jinými kolegy a Ehm, pan komisař má mnoho zajímavých podnětů. Samozřejmě také nás zajímá, jak bude zaručeno dostatečné financování pro ten nový program Digitální Evropa, eh, protože nás čeká ještě určitý boj eh, ohledně rozpočtových prostředků na další víceletý finanční program. Také bych chtěla říct, že máme k dispozici hodinu a půl na náš program. Pan komisař bude mít program, eh, pardon, bude mít slovo na 15 minut, pak budou mít slovo koordinátoři, Eh, potom eh, bude pan komisař odpovídat na to první kolo otázek a po, poté bude následovat druhé kolo, eh, kdy už se můžou přihlásit další kolegové, kteří mají zájem. Já bych vás ještě rád požádal, ještě předtím, než pan komisař se ujme slova, abyste zvedli svou cedulku se jménem do této polohy, kterou ukazuji, aby se vás sekretariát mohl zapsat do seznamu řečníků. Jsem velice rád, že máte zájem o tuto diskusi. Ukazuje se, že už asi 20 kolegů se přihlásilo do diskuse ještě vůbec předtím, než eh, pan komisař eh, začal hovořit. Takže prosím, ponechte ty cedulky v této poloze, aby si sekretariát mohl zapsat vaše jména. Jak už jsem říkal, vyzývám tedy nyní pana komisaře, aby nás v 15 minutách seznámil se svými plány a vizemi, které se týkají budoucí politické, um, budoucí průmyslové politiky a dalších uh, bodů, které má ve svém portfoliu. Děkuji, pane předsedo. Pokud eh, vám to nevadí, budu hovořit francouzsky. Prosím. Počkám ještě, aby ti, kteří tolik nerozumějí francouzštině, aby si vzali sluchátka. Vážení poslanci, vážené poslankyně, nejprve chci říci, že to je pro mě velká čest, že mohu zde poprvé vystoupit. Mám ještě eh, tedy v hlavě vzpomínku na to slyšení, kdy jsem před vámi vystupoval naposledy. Eh, od toho posledního setkání už eh, se odvedlo hodně práce na důležitých tématech. Pokusím se to skutečně stlačit do 15 minut, ale to portfolio je široké, takže nevím, jak se mi podaří postihnout všechna témata jako průmysl, malé a střední podniky, vesmír, obranu a tak dále. Prostě všechno, co spadá do toho mého toho portfolia. Ten program je velice ambiciozní, eh, bude předloženo eh, několik balíčků s iniciativami, samozřejmě diskutuji eh, o tom s kolegy komisaři i s mnohými z vás, jsou to velice užitečné diskuse a napomáhají mi eh, vybudovat eh, takovou vizi, kterou bych eh, potom chtěla předložit 19. února. Připomněl bych pár dat, abyste to měli v hlavě, takže 19. února předložíme iniciativu v oblasti dat a umělé inteligence. Komise začne pracovat co nejdříve na problematice umělé inteligence a já bych chtěl k tomu právě přidat i datovou strategii, protože to samozřejmě spolu souvisí. A proto proto mám pocit, že je důležité mít paralelně tu datovou strategii a strategii umělé inteligence a předsedkyně tedy souhlasila, že se toho zhostíme 4. března. Navrhneme eh, průmyslovou nebo hospodářskou strategii, už jsme o tom také spolu hovořili. Eh, to se bude týkat hlavních os, jako je transformace, digitalizace, eh, ekologické přechod kritické technologie, to je také velice důležité téma z hlediska naší soběstačnosti a potom vše také, co souvisí se vnitřním trhem. Zítra na kolegiu budu prezentovat eh, koordinaci v oblasti kritických sítí, zejména pokud jde o síť 5G. To víte, že je velice kritická záležitost, zejména pro průmyslové aplikace. To je téma, které pro nás eh, eh, je velice důležité nejenom pro mě jako komisi, ale, komisaře, ale je to důležité pro kolegium, pro celou Unii. Takže už jsme se pustili do práce, jak vidíte, a já se těším na diskusi s vámi, protože to nám umožňuje společně pracovat na těch strategiích. Teď to trochu eh, rozeberu eh, do detailů. Nejprve digitální balíček, eh, data a umělá inteligence. asi eh, víte, protože jste se všichni eh, účastnili mého slyšení. Předtím, tedy než jsem tady začal působit jako komisař, tak eh, víte, že to je oblast, které jsem se věnoval a mám pocit, že Evropa má trochu spoždění v oblasti dat a technologií. Mnoho z našich eh, konkurentů eh, toto také signalizuje, ale já si myslím, že jsou oblasti, kde jsme napřed, oblasti, kde jsme pozadu, takže ještě nic není hotovo a chceme se tady teď soustředit na tu eh, oblast dat a umělé inteligence. My chceme v rámci této strategie právě eh, podpořit rozvoj využívání dat v průmyslu. První vlna to byly data především osobního rázu. Eh, bylo tady, tady obrovské eh, portfolium týkající se osobních údajů, výměna těchto údajů a jejich ochrana ve vztahu třeba s USA, s Čínou, protože s tím souvisí obrovský trh, tedy s obchodováním s údaji. Potom tady jsou postupy získávání těchto dat. Některé tyto postupy byly spochybněny celkem oprávněně a my jsme se snažili tedy toto napravit pomocí eh, nařízení GDPR. A Víme, že za poslední roky některé velké subjekty využily tohoto shromažďování eh, údajů k tomu, aby mohly eh, poskytovat zase služby, eh, řekněme, personalizované. Často říkám, že Eh, data či údaje jsou součástí eh, vlastně jakéhosi majetku, ať už to bereme z osobního hlediska, z hlediska firem, ale i z hlediska eh, jednotlivých zemí. Množství údajů umožňuje vytvářet i různé algoritmy k novému využití. Eh, pokud se podaří zhodnotit eh, tyto údaje v Evropě, tak to může představovat eh, v roce 2024 HDP, což je 700 miliard eur. Dovolte ještě takovou metaforu. Současná planeta to je zhruba 40 miliard miliard miliard dat. To jsou data obrovského rozsahu a každých 18 měsíců zhruba eh, se množství těch dat zdvojnásobuje. Takže dnes jsme tedy eh, v řádu 30 eh, až 40, říká se tomu zetabajty údajů a za pět let na konci mého mandátu se dostaneme na 175 zetabajtů. A to znamená, že Evropa tedy kontroluje a generuje zhruba čtvrtinu světových dat a na konci našeho mandátu jenom, na, jenom, jenom v Evropě bude takový objem dat, jaký je v současnosti na celém světě. E, takže to je opravdu obrovský potenciál, e, především v prostředí B2B, e, kdy dochází k propojování jednotlivých subjektů, Eh, roz, eh, zavádějí se nové sítě jako 5G a doufám, že brzy i 6G. Eh, internet věcí, inteligentní nemocnice, digitální firmy, propojená vozidla. To všechno bude produkovat další a další data. A mou úlohou tedy bude nacházet řešení tak, aby tato data, která plynou z různých hospodářských činností, eh, byla zpracovávána především v Evropě, tak aby to podporovalo inovaci a pokrok v našich podnicích a u našich občanů. Ještě několik eh, důležitých eh, čísel v souvislosti s těmito propojenými objekty, které mm, produkují data. V roce 2300 budeme zhruba 500 miliard 500 miliard propojených objektů a vidíte, že opravdu to bude zase další obrovská vlna dat a je třeba zajistit to, abychom to zachytili a abychom eh, se zaměřovali především na naše podniky, i když jsme pochopitelně otevřený eh, kontinent a je možné, aby i eh, další sem přinášeli své technologie, ale musí být vše v souladu s pravidly. Takže ne, nechceme mít protekcionistický přístup, ale chceme tento problém řešit eh, osvíceně, bez jakékoliv naivity. Já jsem evropský komisař, který má na starosti podniky, malé a střední podniky, startupy a je to tedy mým úkolem chránit vnitřní trh, pomáhat vnitřnímu trhu v transformaci a také Eh, pomáhat eh, rozvoji eh, nových know-how a získávání nových odbytišť i mimo Unii. A toto bych chtěl opravdu zdůraznit, protože to, co bylo původně plánováno, vlastně stodní umělé inteligence, je třeba na to navázat tak, abychom si uvědomili, že právě umělá inteligence je takovou nejdůležitější eh, aplikací, která využívá právě data a údaje. A eh, jak jsem tedy říkala, budeme k tomu mít eh, strategii, kterou budu prezentovat na začátku března. Jedná se často o data, která jsou relevantní, data, která mají svou hodnotu a případně jsou i nositeli našich hodnot kdy používáme různé algoritmy a je třeba, aby v celém tomto řetězci aby, abychom v celém tomto řetězci měli tedy pod kontrolou data. A tímto způsobem pracujeme na jednotlivých eh, eh, tématech. Chceme zajistit odpovědnou umělou inteligenci, eh, tak aby vše bylo v souladu s GDPR. Eh, takže to bylo, bylo úvodem eh, k této tematice. Chceme se zaměřit na eh, podobu dat, které jsou potom součástí algoritmů jak eh, vznikají ta data, jak dochází k jejich agregaci, jsou ta data v souladu s naším nařízením GDPR, pokud jde třeba o osobní údaje, pokud jde o rozpoznávání obličejů, eh, všechny tyto věci, to jsou otázky, které si musíme položit eh, předem. Ještě před, předtím, než vzniká nějaká regulace, je třeba zajistit, aby to bylo v souladu s etikou, s hodnotami a jedná se o celý takový hodnotový řetězec, který já bych chtěl v tom našem přístupu upravit, tak aby to bylo prospěšné pro všechny. Pokud se soustředíme jenom na uh, principy, které by měly být v některých aplikacích. Eh, mohla by to být eh, potom eh, překážka pro malé a střední podniky, které by nebyly schopny toto vždycky úplně naplnit. Takže to je první věc, kterou jsem chtěla zmínit. Ještě určitě to budeme moci rozvíjet dále. Umělá inteligence, eh, to jsou jednak velice standardní aplikace, které asi nevyvolávají velkou pozornost, ale také kritičtější aplikace a tam je třeba diferencovat. Eh, to je věc, které já jsem se osobně věnoval, tak, abychom mohli eh, dělat rozdíl mezi aplikacemi umělé inteligence, které třeba souvisejí se zdravím, pracují se zdravotnickými údaji, Eh, a potom jsou aplikace, které se týkají nějakých základnějších typů chování, které nejsou tak kritické. To všechno bude součástí naší eh, práce a v té práci musíme zajistit i tuto dichotomii. Eh, takže to byl globální balíček týkající se dat. Druhá věc, síť 5G. Sítě 5G jsou důležité pro komunikaci, hlasovou i datovou a je třeba samozřejmě zase se zamyslet nad tím, jak budeme zpracovávat ten obrovský objem dat. Sítě 5G to je něco nového, není to 4G+, je to úplně nová architektura, která se úplně liší z hlediska eh, síťového. A ta eh, inteligence, schopnost kalkulů je eh, rozšířena nebo rozptýlena po celé síti, a to i na úrovni antén. Jak víte, znásobí se množství antén, také kmitočty jsou úplně odlišné. Místně eh, budou třeba antény, které budou mít kmitočty 4 až 5 giga, to znamená, že budou mít Eh, velice eh, rychle i veliký dosah, to jsou takzvané non-standalone a potom je ještě síť 5G standalone, kde bude ještě eh, vyšší frekvence až 20 GHz a tam potom bude docházet k velice, velice rychlému přenosu údajů, to bude dobré právě třeba pro propojování vozidel, propojování továren, strojů v továrnách, kdy potřebujeme velice rychlý reakční čas. A právě v tomto ohledu vidíme, že to je úplně nová architektura. A to je důvod, proč členské státy a také vy, poslanci, jste nás vyzvali v březnu, myslím, že to bylo 22. března, eh, vyzvali k tomu, aby eh, komise se tohoto tématu zhostila. Členské státy nám adresovaly stejnou výzvu a já opravdu musím uvítat tuto společnou práci všech, všech institucí, parlamentu, členských států, komise, eh, která tedy jednala eh, řekněme, na základě doporučení jak parlamentu, tak členských států. A společně se snažíme vybudovat nebo vypracovat eh, nějakou architekturu už jsme prováděli hodnocení eh, rizik, to už, o tom už jsme informovali v říjnu, a potom vytváříme takzvaný toolbox, eh, který členské státy chtějí ve svých příslušných státech eh, aplikovat. To budu ještě prezentovat zítra. To je mm, tedy práce členských států, která probíhá s koordinací komise. Snažíme se nedisk diskriminovat eh, nikoho, jenom prostě stanovit pravidla. Pravidla, která budou přísná, budou náročná a samozřejmě v Evropě přivítáme všechny operátory, kteří eh, budou eh, ochotni se podřídit těmto pravidlům pro kritické sítě, o kterých jsem hovořil. A ještě k tomu chci dodat, že Evropa nemá spoždění v těchto technologiích, navzdory tomu, co někde občas čtu, máme velice výkonné technologie v Evropě. Eh, ne, nebudu jmenovat eh, konkrétně, abych nedělal někomu reklamu, ale máme velice kvalitní firmy, vlastníme 50% všech patentů v oblasti eh, 5G, takže skutečně eh, tady ty možnosti máme. Pak to uvidíte i v tom toolboxu. Je třeba, aby každá země, každý operátor měl několik, eh, měl celou škálu dodavatelů, eh, aby bylo možné, jak se z nich vybírat. Dále, průmyslová hospodářská politika, to je také velice zůležité téma v roce 2050. Pokud se podíváme na ten vzdálenější horizont, Eh, který souvisí se zelenou dohodou, s Green Dealem, tak rok 2050 to vlastně uplyne celá další generace a náš... Eh, ještě tři minuty. Dobře. Tak se pokusím zrychlit. Možná byste mohli zohlednit i eh, rozsah mého portfolia a přidat mi pár minutek. Takže um, je důležité se zastavit u průmyslové strategie. Chci připomenout, že eh, v současnosti hodně hovořím, eh, pracujeme pro, po jednotlivých odvětvích a hodnotových řetězcích. Ta průmyslová strategie se musí soustředit eh, na to, že pracujeme v kontextu zelené dohody, Pracujeme eh, v návaznosti na digitalizaci. digitalizaci. Eh, chceme mít čistý energetický mix, eh, aby se omezovaly emise a je tedy důležité, aby na úrovni EU byl kvalitní energetický mix, který bude vyhovovat požadavkům Green Dealu a také potřebě zajistit dodávky energií za rozumnou cenu. Dále Eh, kvalifikace zaměstnanců, to je důležitá věc, o tom diskutuji s Nikolasem Šmitem. Přístup k surovinám a především kritickým surovinám. Eh, ty suroviny v Evropě jsou, ale musíme je najít a vytěžit. A potom eh, technologie a data, o tom už jsem hovořil. Jsou v souvislosti s tím chceme tedy revidovat celý ten průmyslový řetězec, malé a střední podniky, vztah malých a středních podniků s velkými eh, firmami, možnost malých a středních podniků podílet se na třeba datové strategii, na know-how, získávání kvalifikací v oblasti digitální, protože to potom malým a středním podnikům umožní eh, se dále rozvíjet zdroje. Eh, to je tedy eh, soustředění se na kvalifikace. Chceme také eh, v souvislosti s Green Dealem zajistit mechanismus pro ty úpravy, uhlíkové úpravy na hranicích, tak abychom chránili naše podniky před dovozem výrobků od konkurence, které by eh, vlastně nesplňovaly stejné požadavky, jako máme na naše výrobky. A to vše bude součástí té eh, průmyslové politiky. Ještě eh, na závěr pár slov k obraně a k vesmíru. Obrana je zcela zásadní téma. Máme už tedy generálního ředitele pro tuto oblast. Mohla bych samozřejmě o tom mluvit do detailů. Máme strategii, která se týká všech zemí eh, v EU. Eh, chceme vlastně zřídit fond pro dostatečné prostředky, tak aby se všichni mohli svým způsobem zapojit, protože obrana je skutečně záležitostí všech. Takže ten fond je eh, pro nás zásadní. No a na závěr ještě rychlosti vesmír, další důležité téma byly požadavky na eh, poměrně vysoké částky, jak na obranu, tak na vesmír. Já eh, se spolehám na vás, že díky našim eh, vzájemné spolupráci se tyto částky skutečně objeví ve víceletém finančním rámci. Je třeba vlastně revidovat zprávu Galilea nebo řízení Galilea, pak tady jsou nové projekty v oblasti Kopernikus, u iniciativ, jako je Globsatcom a SSA. Eh, pokud jde především o mezivládní přenosy a také je třeba, aby Unie nadále byla schopna rozvíjet eh, možnosti eh, vlastně pro vypouštění raket, pak je tady kybernetická bezpečnost, tak já jsem vidím trochu překročil tu svou řečnickou dobu a děkuji tedy za schovývavost, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Byla to velice zajímavá témata. Budeme mít eh, určitě možnost eh, dále o tom diskutovat, o těchto jednotlivých tématech. Eh, my už netrpělivě vyhlížíme ambiciozní průmyslovou strategii. A pak je tady to, to je téma, kterému se hodně věnujete, to jsou průmyslová data a já bych rád někdy na to uh, samostatnou diskusi, až eh, na to bude vhodný čas. Tak mám teď 27 kolegů na seznamu řečníků plus koordinátoři. Nevím, jestli se podaří všem dát slovo, ale začneme tedy koordinátor koordinátory, každý bude mít tři minuty na otázku a potom pan komisař bude mít sedm minut na odpověď koordinátorům a uvidíme podle času, kolik kolegů bude moct vystoupit eh, posléze. Takže nejprve pan LR za EPP. Thank you, commissioner and also... Děkuji, pane komisaři. Já jsem Němec povahou, tedy nedám se jen tak natchnout, ale Jakmile jsme rozhodli, že vás schválíme jako parlament, tak už musím říct, že jsme skutečně spokojeni, že jste mezi námi. Mám dvě záležitosti. Nejdříve praktická věc. Hodně těch věcí, které jste zmínil, už jsou rozjednány. Totiž investice, které se nabízejí, jsou vždy ve vztahu k určitému investičnímu programu, ať už Horizont a tak dále. Je skutečně důležité, aby ty instituce lépe pochopily, jak mezi sebou spolupracovat. Jinak nás v praxi zastaví všechny ty postupy. Například PPP mm, on, u umělé inteligenci není na seznamu, protože tam se to vyjednává v rámci horizontu a je to mezi námi a radou. Další věc, CATS, totiž tam se dokonce rozpočet dramaticky snížil. Stejně tak u Phantom už nemáme mm, tu vlajkovou loď, protože komise ji prostě odložila. Zatím. Je tedy skutečně důležité, aby pokud skutečně se chceme zhostit těch žádostivých záležitostí se ctí, lépe spolupracovat. Už to není jenom na komisi, je to na nás všech. Rada, komise, my a tam eh, rada spíše je zdráhavá, mm, se zdráhá. Za druhé, pravidla pro hospodářskou soutěž. Všichni hovoříme o reformě, ale když se na to podíváte, v praxi, tak je to ten test způsobilosti, ten fitness test a kam se pustili nejdřív letiště. Dva roky už to běží, agenda je definována, ale tam není žádný důraz, ať už na eh, průmyslovou politiku nebo na poskytování státní pomoci. A reforma se odkládá až za dva nebo snad i za tři roky. Buď musíme zrychlit, nebo se to musí příslušným způsobem změnit ten přístup. A třetí věc. Technické záležitosti, priority v rámci rozpočtu a vše, co se s tím váže. Nyní hovoříme o vodíku, o e, APCI a nyní máme spíše partnerství v oblasti vodíku, což je veliký rozdíl a už v rámci strategického plánování se o tom vyjednává mezi komisí, radou a parlamentem. Na čem se domnívám záleží, je, abychom si nejdříve udělali představu, jak mohou optimálně všechny tři instituce spolupracovat, abychom se někam do toho příštího roku dostali. Jinak eh, upadáme do pasti v té interinstitucionální oblasti a vlastně už tam jsou určitá rozhodnutí, která byla jinak. Já se omlouvám, ten chronometr, eh, to je poprvé, co k němu sahám, většinou je to sekretariát, ale už máme jasné, mm, jak dlouho kdo mluví. Pan Nika, koordinátor za SAD. Já bych eh, rád, eh, pane předsedo, abyste začal eh, mě měřit čas. foarte multe dintre... Já bych vám rád na úvod sdělil, že tedy já budu hovořit rumunsky. To mi vyhovuje lépe. Z toho, co jste zde, pane komisaři, uvedl, tak mnohé záležitosti se už objevily na vašem slyšení. Já bych rád pár věcí zdůraznil. Za prvé, strategie v oblasti průmyslu. Evropský průmysl musí uspět v těch eh, zátěžových zkouškách, protože přece máme zelenou dohodu, kterou musíme naplnit a zároveň ale to nesmí poškodit naše postavení na mezinárodním trhu ani hospodářskou soutěž. Musíme zamezit eh, tomu úniku průmyslových odvětví v souladu s přáním našich občanů. A nyní už budu konkrétní. Zmínil jste, že se musí najít určitá rovnováha Eh, při vylučování CO2. Kdy má k tomu dojít? Tam se to bude týkat mnoha odvětví. A my například, eh, mé rodné město, tam má ocelárnu a i my musíme dovážet eh, a vyvážet, obchodujeme. A pokud tato továrna přejde mimo Evropu, tak to bude pro celou Evropu ztráta. Rovněž se domnívám, že zatím ta průmyslová odvětví nemají podporu tak, aby to příliš nepostihlo zaměstnance. Pak jste hovořil o datech a hovořil jste o tom, že data spjatá s evropskými občany musí být zajištěna, aby byla bezpečná zase evropskými úřady. Ti, kteří v dnešní době kradou naše údaje. Jsou ale většinou v zahraničí. Jak už soukromé osoby, tak i různá eh, průmyslové, hm, podnikatelské hm, obje, subjekty. A my nesmíme to brát na lehkou váhu, to si musíme důkladně naplánovat. A nyní umělá inteligence. Tady jste zcela jasně představil s tou vizi, co budete mít eh, k dispozici, s tím tedy s čím počítáte, ale já chci upozornit na určité nebezpečí, totiž, že umělá inteligence se nám někdy může i vymknout z rukou, například když se bude používat drony, že nám může být na úkor. My se musíme soustředit na to, jak eh, se soustředit na její přednosti. Děkuji panu Nikovi Dlabajová. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane komisaři. Doufám, že se jedná o pouze první z celé dlouhé řady schůzek za v nejbližších pěti letech. Minulý týden se zde v tomto výboru konala výměna názor s chorvatským předsednictvím. Jejich jasná priorita je digitalizační agenda a ozelenění našich, našeho průmyslu a i energetiky. Zmiňujete se o obém Evropský zelený úděl je skutečně něčím, na co se náš parlament chce soustředit a v, če, v co všichni věříme. Určitě od začátku našeho volebního období se to eh, objevuje důsledně pořád. Pokud ale chceme, aby to dopadlo dobře, tak tam musí být správně nastavené jak strategie pro mladé střední podniky, tak i průmyslová strategie. Těch se to totiž týká, protože pokud eh, evropská ekonomika neporoste, tak ten, to klima stejně nezachráníme. Mm, jak hodláte tuto rovnováhu nalézt? Tu rovnováhu se zmínil a zároveň se zmínil, že chcete růstovou strategii zajistit. Ale jak to chcete ruku v ruce s tím zeleným údělem zajistit? Pak zdůrazňujete pomoc malým středním podnikům a zároveň, že všechny podniky by měly těžit z dobrých kvalitních pravidel, včetně ale těch velkých. Jak tedy v praxi chcete zajistit, aby malé a střední podniky nepřišly zkrátka? Já totiž si kladu otázku, jak vnitřně funguje komise a z pohledu strategií a případných iniciativ, jak nám vysvětlíte, jak na to chcete jít, abychom i my si s tím poradili. Ono je dobré mít nápady, ale v praxi pak záleží na té interakci těch politik, komisařů a tak dále. Tolikrát jsme byli svědky scházející synergie mezi různými politikami, iniciativami, co chceme udělat, co vy chcete udělat, aby ta synergie skutečně nastala. A poslední věc. Startupy, o těch jste rovněž se zmínil. Jak jim můžeme pomoct? To je taková otázka dne. A podnikatelé se nás na to často tážou. To nemůžeme odbít jenom tím, že je podporujeme. To víme, ale co konkrétně chceme pro ty startupy udělat a jak na to můžeme spolupracovat? Děkuji. Děkuji paní Diabalov, Dlabajové a za zelené pan Michal Blos. Není tady a jsem zde já. Pane komisaři, srdečně díky za to, co jste nám řekl úvodem. Všem je zcela jasně, že pokud chceme dosáhnout klimatických cílů, tak to musí být ozelenění průmyslu, zelená transformace, potřebujeme chytrou strategii, která pojme všechny tyto faktory, které jste zmínil. Hospodářská soutěž, přístup ke zdrojům, energetika, data. U všech těchto faktorů je přesto jasné, že ozelenění té strategie se dá poměřit tím, zda povede ke klimatické neutralitě v Evropě a zda do toho roku 2040 či 50 snad dosáhneme těch cílů v rámci té klimatické nouze, kterou jsme vyhlásili. A že bychom měli minimálně dodržet pařížské cíle. Dnes mi to nebylo jasné z toho, co jste zde řekl. Co je jádrem vaší strategie, tím skutečným jádrem? Víme, že toho máte hodně, že ta pole jsou velice rozsáhla, ale já bych ráda slyšela to jádro. Souhlasíte se mnou? tak to rovněž budeme schopni poměřit efektivitu vašich politik. Je jasné, že ty transformační procesy jsou v podstatě šancí ale stanou se jsou to, touto šancí, pokud se to bude týkat těžkého průmyslu. A to nikoli pouze ocelářství, ale dekarbonizace všech odvětví, ať už papírnictví, eh, výroby hliníku, eh, ostatních odvětví, které využívají energetiku. Uvažujete o tom, Máte nějakou radu pro eh, ty mm, státní průmyslové strategie, pro jednotlivá odvětví? jak se to v Evropě dá zvládnout. A pak ještě další otázka, na které mi záleží. Jak chcete do všeho zapojit občany? Ty, které to skutečně zajímá, malé střední podniky, spotřebitele, ti, kteří v těch dotčených regionech bydlí, které to zasáhne. Jak chcete zajistit, aby právě i ti obyvatelé se cítili součástí té strategie a že jim někdo naslouchá? Pouze když budou všichni uvažovat sociálně, ekologicky a i hospodářsky, se to podaří. Pak ještě mi připadá napínavé to téma digitalizace. Jak chcete zajistit, aby politika byla eh, rychlá, účinná, eh, aby vystavovala pobídky pro klimaticky neutrální hospodářství a jak eh, mohou pak podniky na to reagovat? Děkuji. Thank you very much uh, on behalf... Děkuji za ID pan Paolo Borge. Eh, presidente, benvenuto al, al Děkuji, pane předsedo. Pane, před, pane komisaři, vítejte. Já bych chtěl zmínit, že jsem byl u toho, když se v Paříži učinil určitá sdělení, když se hovoří o tom mechanismu um, uhlíkového rozhraničení s třetími zeměmi, jak chránit Evropu. My už se, pane komisaři, ale tím zabýváme nějaký ten pátek a nedávno pan komisař Hogan a i paní předsedkyně von der Leyenová to zmiňují. Tedy vypadá to, že skutečně komise to myslí vážně. Avšak přes to těch, přes tyto pozitivní signály paní předsedkyně von der Leyenová v Davosu nás mátla, protože ona hovořila o možnosti upuštění od tohoto mechanismu z pohledu těch takzvan toho úsilí té Číny, jak tomu řekla, že si Čína snaží na národní úrovni poradit s těmi uhlíkovými mechanismy. To nás plní obavami. To, jak to pojala paní eh, předsedkyně komise. A paní komisařka Merkelová rovněž kritizovala tento mechanismus a bojíme se, že to přece jen bude zatlučeno do země, než se to vůbec objeví. Tedy přijetí návrhu komise, s tím se čekalo, že nastane na konci tohoto roku anebo nejpozději v roce příštím. Ale my se domníváme, že je tady určité riziko. Buď, že k tomu nedojde vůbec, případně v nejhorším případě, že to bude tak rozmělněno, že to v podstatě nikoho neurazí a na mezinárodní aréně z toho nic nebude. Tedy, pane komisaři, moje otázka. Má komise upřímně zájem tento mechanismus přijmout a pokud ano, tak jak si to představujete? Děkuji, říká předseda za EKR, pan Krasnodemsky, eh, místo předseda výboru a koordinátor. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, mně připadá takové typické, že většinu svého času jste věnoval digitální problematice. Ono na tom skutečně velice záleží, avšak já mám otázku, zda v té strategii, v té dlouhodobé strategii vidíte rovněž místo pro to, co bych nazval tradičním průmyslem. Jaké šance má tento průmysl? Jak se může v Evropě vyvíjet? Zejména, že naše cíle jsou, jak všichni víme, velice žádostivé. Na jedné straně máme Brexit, zelenou dohodu, odchází od nás velice silný ekonomický hráč. Víme, jakou úlohu Spojené království eh, plnilo právě v té oblasti umělé inteligence a výzkumu vývoje. A ti odcházejí. Na druhé straně čekáme eh, tu transformaci v souvislosti se zelenou dohodou. No a potom nedávné eh, návrhy finského předsednictví, totiž že nás rozpočet bude snižován v rámci víceletého finančního rámce. Máme přece velice ctižádostivý projekt eh, té evropské obrany a ten fond má být osekán na 50%, <laughs> takže ty vznešené cíle a i politické ambice ty už vlastně nejsou aktuální, že ano? Tedy moje otázka, jakým způsobem budeme schopni si s těmito problémy poradit? Ono se jim říká ctižádostivé obtížné výzvy. A zároveň ještě máme vůbec na mysli průmysl v té tradiční podobě? A další otázka, ta se týká um, té sady nástrojů, kterou jste rovně zmínil. Je nám všem známo, jak velké jsou rozdíly mezi členskými státy i v oblasti eh, bezpečnosti a obrany. Domníváte se, že je možné se jaksi poradit s těmito rozdíly? Paní kancelářka Merkelová několikrát hovořila i pozitivně o spolupráci s čínskými podniky například. Děkuji, říká předseda. A v neposlední řadě máme tady paní Mariso Matia Zague. If she's not here... A pokud tady není, pak pan Bodeka. No, OK. Monsieur le commissaire, uh, vous avez la parole. Takže, pane komisaře, máte slovo na sedm minut, abyste zodpověděl otázky a pak se připravte na 29 kolegů, no asi ne na všechny, ale na hodně. Děkuji. Děkuji koordinátorům za jejich dotazy. Mm, otázka pana Ehlera. Udělalo se už toho hodně a teď je třeba, aby to fungovalo, a to zejména ve eh, vztazích, které eh, budeme udržovat eh, s členskými státy a doufám, že nám v tom pomůžete. Takže já jsem rozhodně na stejné linii, jak jste o ní hovořil, máte v tom naši podporu Některé eh, projekty se neobjevují v rozpočtových jednáních, byly vyškrtnuty, což je samozřejmě znepokojivé. Eh, tady eh, obranný fond, dále v návaznost na Quantic projekt, o kterém jste hovořil, a já tady budu velice obezřetný, budu velice sledovat, aby ta jednání zajistila, že to bude fungovat a že budeme mít dostatečné rozpočty. Pokud jde o hospodářskou soutěž, jsem rád, že jste to připomněl, to je zcela zásadní téma. Je to součástí eh, úkolu mě a úkolu paní Vestager přesně něco takového chceme navrhnout. Já tedy za sebe na tom pracuji s velkým eh, zájmem. Budeme sledovat eh, vývoj pravidel hospodářské soutěže. Uvidíme, jak se to odrazí v té průmyslové strategii. Je to přání jednak členských států, jednak, aspoň myslím, i parlamentu a také eh, předsedkyně komise, aby se pravidla hospodářské soutěže změnila Eh, i ve světle zelené dohody, digitálního přechodu a všeho, co souvisí eh, s geopolitickými otázkami. Eh, dále PCI. Jsou to témata, eh, která budeme dále rozvíjet. Vy jste hovořil o vodíku, jsou tady i další. Je to významný nástroj. Je třeba rychle se zaměřit na tato odvětví. Budeme se tomu věnovat právě v rámci té průmyslové strategie, abychom našli velké projekty, kde mm, je třeba zajistit koordinaci mezi Eh, soukromými firmami, členskými státy, komisí a tady tedy eh, jsem na stejné vlně. Pan Nika. Průmyslová strategie. Samozřejmě máme velkou konkurenci, jak už jsem říkal, snažíme se zabránit delokalizacím, eh, vy jste o tom také hovořil. Eh, ostatně zmínili to i eh, další z vás. Eh, mechanismus pro úpravu, uhlíkovou úpravu na hranicích, to je součástí zelené dohody, tak jak byla představena. To znamená, nechceme pár týdnů později tento mechanismus nějak okleštit, rozhodně ne. Tento návrh byl předložen, myslím, že to podpořil i parlament a podpořili to i členské státy. Takže tady opravdu to mohu je zcela eh, jednoznačně, že tento mechanismus pro uhlíkovou eh, úpravu eh, bychom chtěli zavést co možná nejrychleji. Já také sám se o to budu zasazovat. Dále jste hovořil třeba o oceli a dalších tématech, u kterých můžeme diskutovat tak, abychom mohli jednat co možná nejrychleji. Také jste hovořil o datech, zdůrazňoval jste, že je výhodnější, aby větší část dat byla ukládána a zpracovávána v Evropě. To by mělo být také součástí té eh, datové strategie. Eh, paní Dlabajová hovořila o eh, zelené dohodě a o růstu. Je jasné, že chceme, aby vznikla vyvážená strategie, strategie růstová. Musím říci, že e, za celou průmyslovou strategií e, se skrývají především, řekl bych, dva důležité body. E, posílení kompetencí, kvalifikací u našich evropských občanů, ale také posílení konkurenceschopnosti a produktivity. Chceme-li skutečně, aby eh, náš růst pokračoval, aby eh, na tomto kontinentě, který má zhruba stabilní počet obyvat, obyvatel, eh, musíme navyšovat konkurenceschopnost a produktivitu. To je důležitá součást průmyslové strategie a myslím, že strategii eh, zelené dohody nesmíme vnímat jenom jako něco zatěžujícího pro průmysl. Otevírá to i možnosti právě pro posílení konkurenceschopnosti a produktivity. Navíc je to věc, která se eh, týká 25 eh, let. Jak jsem říkal, 25 let to je celá jedna generace, takže to neuděláme ze dne na den, ale je třeba pustit se do práce už nyní a musíme mít na paměti že chceme vytvářet nástroje, vytvářet nové technologie, nové způsoby výroby a chceme také posilovat konkurenceschopnost. Malé a střední podniky, to je zásadní téma, které je v jádru mé strategie, našich úvah. Chceme se soustředit na hodnotový řetězec a u celé průmyslové strategie Eh, samozřejmě také je část, která se týká oběhového hospodářství. Eh, budou vznikat nové eh, typy výrobků s využitím, které nebude jednorázové. Je to důležitý způsob vývoje Chtěli bychom tedy do té strategie zapracovat i nové způsoby spotřeby um, eh, a výroby zboží i služeb. Vztahy mezi malými a středními podniky a velkými zadavateli, velkými uh, koncerny, uh, to je věc, kterou bychom chtěli usnadnit a to vše bude součástí kapitoly o malých a středních podnicích v rámci průmyslové strategie. Poslední téma, o kterém jste se zmínila, to byly startupy. Ano, velice důležitá věc, souhlasím, je třeba zajistit přístup k financování. Je třeba vytvořit skutečný eh, jednotný trh. A já se tedy tomu chci eh, opravdu hodně věnovat. Eh, vím, že zatím existují brzdy, vím o nich stejně jako vy. A Myslím, že se na mě můžete spolehnout v tom, že se pokusím odstranit tyto překážky, které velice zatěžují eh, rozmach startupů. Vše také, co souvisí s duševním vlastnictvím, je třeba podporovat. Dále koordinátor za zelené, už eh, jsem si nepoznamenal to jméno, eh, paní kolegyně. Chci říci, že Ta strategie je jasná. Vy jste říkala, že je to celoevropská strategie proč tedy celoevropská, nikoli na úrovni členských států. Eh, samozřejmě ty emise <laughs> hm, jak si přecházejí před hran- přes hranice, takže je jasné, že chceme mít eh, strategii, která bude nadnárodní na celoevropské úrovni. Podpořili ji všechny členské státy a teď eh, budeme dbát na to, aby se ta strategie rozvíjela. Jak zapojit jednotlivé občany? Ano, to máte pravdu, to je důležité. Já bych tomu možná ještě přidal jeden takový rozměr Teď máme regiony, které budou těžit z fondu spravedlivého přechodu, tak aby mohly provést potřebné změny a úpravy. Ale nad rámec toho chceme-li zajistit, aby Eh, ta politika postupovala rychle. Ještě jednou připomínám, že délka té strategie je 25 let, tedy celá jedna generace. A v Evropě eh, uvažujeme o finančních mechanismech, ta výše investice je poměrně vysoká, takže je možné to eh, Můžeme třeba využívat i obligace s mm, nízkou úrokovou nebo i zápornou úrokovou sazbou. Ehm, mohli bychom ehm, mít nějaké trvalé financování toho mechanismu pro uhlíkovou úpravu na hranicích. Takže to jsou ehm, nejrůznější nástroje, které by eh, měly umožnit, že opravdu nikoho nevynecháme. Jde. Eh, říkal jsem, že rozhodně tedy nechci ustupovat z toho mechanismu pro uhlíkovou úpravu na eh, hranicích, nechceme ho nějak pozměňovat je to e, součást rozhodnutí, které se získalo podporu Rady i parlamentu, je nedělnou součástí celé strategie. Nejedná se o nějakou diskriminaci, ale jde o to, že když my uplatňujeme nějaké normy, tak prostřednictvím tohoto mechanismu chceme zajistit, aby i naši partneři uplatňovali tyto normy a pokud je neuplatňují, pak je tady e, připraven tento mechanismus. Můžete mi důvěřovat, já opravdu e, budu e, tohle hodně hlídat, protože tím, že to je důležité pro náš průmysl pan Krasnodebsky z EKR. Eh, e Možná jsem tolik nehovořil o nedigitálních odvětvích, je to dáno eh, tím, že jsem byl trochu časově omezen, ale vnímám to jako eh, velice důležité téma, protože tyto podniky představují 24 činnosti na evropském území a ten náš pohled není takový, že digitál eh, nahradí všechno. My víme, že průmysl se rozvíjí v různých odvětví, mění se eh, způsoby výroby, způsoby spotřeby, mění se průmyslové vztahy. Eh, ale ten vývoj samozřejmě je jiný pro jednotlivá odvětví eh, pod vlivem digitalizace, pod vlivem zelené dohody. Pokud jde o projekt obrany, eh, já samozřejmě si uvědomuji, jaké jsou rozdíly mezi členskými státy v oblasti obrany. Pokud jde o ten Evropský obraný fond, tak ten byl koncipován tak, aby se mohly zapojit všechny země a já budu dbát na to, aby se všechny země zapojily a já tedy se odvažuji doufat, že v nadcházejících letech, až zahájíme strategické projekty, pokud jde o eh, stvrzení tedy naší eh, technologické suverenity v oblasti obrany, eh, že tedy se budou moci všichni zapojit a když říkám všichni, mám na mysli malé i velké podniky, členské státy, všichni se budou tedy cítit, že, že se jich to týká a potom pokud jde třeba o volbu zařízení pro národní či evropskou obranu, tak bude v zájmu nás všech, abychom se rozhodovali pro Evropu. A to je, myslím, vše. Pan předseda je na mě velice přísný. No, pan předseda ani tolik ne, protože tady zaznělo mnoho zajímavých otázek a určitě si rádi vyslechneme odpovědi. Nyní tedy druhé kolo otázek. Máme možná ještě 15 minut navíc od tlumočníků a já tady za to děkuji tlumočníkům, ale opravdu prosím, držte se jedné minuty, budu na to striktně Eh, dohlížet a na závěr dostane slovo pan komisař, který možná by mohl eh, združit ty otázky, neodpovídat na každou zvlášť, to by asi nebylo možné. Takže pan předseda Buzek. Uh, thank you, chair. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, pane komisaře, za vaši přítomnost. Hovořil jste o průmyslové strategii a hovořil jste o tom, že zde má být naše průmyslová nezávislost. Já se chci zeptat na ocelářství. Na to potřebujeme koks. A dnes neexistuje žádná jiná technologie, která by COX nahradila, čili Německo, Francie, Itálie, Rumunsko, Polsko. To jsou země, které na tom koksu závisí, protože máme v Evropě důležité, takže z Mozambiku, z Číny, musí, z Ruska budeme dovážet koks. Z toho důvodu je důležité, abychom zde eh, také koks měli v tom seznamu těch důležitých surovin. Ale samozřejmě to záleží také na vašem rozhodnutí, pane komisaři, takže my doufáme, že koks a uhlí zůstane na tom seznamu těch důležitých surovin. Děkuji, nyní paní Patricia Toja. Děkuji, pane předsedo, já budu hovořit italsky. Dva body velice stručně. Uh, Zelená dohoda a průmysl, někteří říkají, že to bude zatěžující pro průmysl, někteří říkají, že to je příležitost. Já si myslím, že to je potřeba. Ale v této souvislosti, pane komisaři, bych chtěla říct, já souhlasím s cíly dekarbonizace, a mm, nevím, jestli bychom neměli udělat velký technologický skok v oblasti energetických baterií, eh, technologického uspůsobení našich firm, jak tedy zajistit tento velký technologický skok, který je nezbytný, abychom naplnili cíle. Máme výzkum, eh, inovaci v podnicích, ale potřebovali bychom i průmyslovou politiku, která tohle všechno spojí, která zajistí synergii. A samozřejmě také bychom neměli bránit posilování některých subjektů, třeba v oblasti zpracování údajů nebo i v jiných průmyslových oblastech, protože ta strategie by eh, neměla oslabit eh, ty naše nejsilnější podniky. To by nebylo prospěšné ani pro ně, ani pro tu dekarbonizaci. Merci beaucoup, uh, monsieur Grudler. De... Děkuji, nyní paní Grudler, pan Grudler za zelené. Vážený pane komisaři, já bych vám chtěl poděkovat za vysvětlení vašich politických priorit. Měl jste velice jasný projev ve prospěch silného a konkurenceschopného evropského průmyslu. Eh, chcete ukázat Američanům a Číňanům, že pokud chtějí v Evropě obchodovat, musí respektovat evropské normy. Myslím, že jak jste správně řekli, je třeba skoncovat s tou naivní Evropou. Eh, hovořili jste o digitalizaci, o propojování, ať už optickými vlákny nebo družicí, hovořili jste o kybernetické eh, bezpečnosti, říkal jste, že to jsou zásadní odvětví pro strategickou autonomii Unie a že tedy nad tím musíme si zachovat kontrolu kontrolu. 4. března komise odhalí hlavní eh, linie průmyslové strategie. A v tomto rámci, co si myslíte eh, o, o evropské ochraně odvětví, eh, která jsou strategická? Vesmír, obrana, aeronautika a digitální odvětví. Grudler, Madame Car- Děkuji, nyní paní Cavalio která je místo koordinátorkou za EPP. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, Eh, už jste zaznělo, že některé průmyslová odvětví eh, budou mít větší potíže s tou dekarbonizací než ostatní, než ehm, ty ostatní průměrné odvětví. Hovoříme zejména o ocelářství, ale také jsou zde další eh, náročné, energeticky náročná odvětví, třeba výroba cementu. Pokud chceme ty, tato odvětví transformovat, potřebujeme opravdovou revoluci technologickou. Takže potřebujeme vývoj, výzkum, potřebujeme různé demonstrační projekty. Pomůže nám v tomto tato strategie? Bude tam více prostředků na výzkum, vývoj a technologický eh, vývoj, jak na úrovni Evropy, členských států i třeba soukromých eh, subjektů. Děkuji nyní za zelené, pan Rou. Děkuji za slovo. Ehm, pane komisaři, chtěl bych vám popřát mnoho úspěchů ve vaší práci. Z vaší prezentace jsem vyrozuměl, že vy se domníváte, že co se týče dovozu ehm, zboží ze třetích zemí, takže tyto, toto zboží musí splňovat stejné požadavky jako evropské zboží. A to se netýká pouze na samotné výrobky, ale také na výrobní procesy, na požadavky, které se týkají ochrany životního prostředí a že tam tedy musí být i stejná opatření, která bojují se změnou klimatu. Zatím zde máme určité požadavky na elektřinu, která se využívá na výrobu výrobku ve třetích zemích, ale to je vlastně stále ještě pouze v formě doporučení, nejsou to závazná ustanovení. Kdy můžeme očekávat, že se bude nějaký závazný návrh? Děkuji, paní Kalvarza, bude hovořit španělsky. Um, um, Pane eh, komisaře, vy jste nám říkal, že za prvních 100 eh, dní spolu s paní Vestagerovou předložíte rámec pro umělou inteligenci a že za tímto účelem budete konzultovat eh, parlament. A já bych se tedy chtěla zeptat právě na tuto interakci mezi radou a parlamentem, jak eh, přesně hodláte zapojit parlament do konceptu tohoto evropského rámce pro umělou inteligenci během těch prvních sta dní. A dále zda také hodláte do toho zahrnout genderový aspekt, protože v návrhu Bílé knihy eh, která, který tak nějak cirkuluje, jsem nezaznamenala nic, co by se týkalo genderových aspektů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Je pan Mariany? Pane Marian není přítomen. Pan Barencen, prosím. Děkuji, budu hovořit nizozemsky. Já vám uvedu takové dva příklady z Nizozemska, proto také hovořím eh, svou mateřštinou. Malé a střední podniky jsou lídry eh, v určitých obdobích. Firma Smel by teď chtěla vyvážet své součástky. Čína teď hodně tlačí na nizozemskou vládu, také USA tlačí, ale zase jiným směrem. Tak já se chci zeptat, jak můžeme posílit evropský průmysl? Zejména v tom, když teď probíhá jakýsi technologický závod, technologický boj mezi USA a Čínou. Ve východní části Nizozemska Eh, došlo ke ztrátě nějaké eh, zakázky, která se týkala elektroautobusů a tam vlastně jsme prohráli, v, eh, bylo to na vrub Číny, takže co můžeme dělat, abychom ochránili lépe své odvětví a abychom se uchránili nekalé konkurence ze strany třetích zemí a jak také být udržitelnějšími? pokud chceme, my samozřejmě chceme udržitelná odvětví, takže bychom je měli chránit. Děkuji, nyní pan Ross je zde. Pane Bretone, vy jste hovořil velice dobře o 5G, o umělé inteligenci, také jste hovořil třeba o energetickém mixu, protože dostupná energie je naprosto zásadní pro to, abychom byli schopni konkurenceschopn- abychom byli konkurenceschopnosti ale eh, máme té byrokracii na úrovni Evropské unie a tu je třeba omezit. Eh, bylo zde řečeno, že pokud zde bude nějaká nová legislativa, tak bude zároveň zrušena nějaká starší legislativa, že snad za jednu novou legislativu bude osm nových, pardon, bude osm starých eh, legislativ zrušeno. Já si myslím, že opravdu potřebujeme být ambicioznější protože právě průmysl nám, vyra, nám generuje peníze a tím se pak můžeme odlišit, tím se může dojít k vývoji. Děkuji, nyní pan Zorino za SED, SND. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste říkal, že pokud má být Evropa respektovaná, tak potřebujeme dobré nástroje, abychom se stali skutečně dobrým partnerem na té nadnárodní úrovni. Já bych chtěl zmínit dvě věci. Za prvé Evropský vesmírný program. Já jsem byl eh, spoluspravodajem za frakci SAD a tehdy vlastně zde byla tripartitní dohoda a jediná věc, která chybí, je finanční rámec finské předsednictví eh, osekalo eh, program Digitální Evropa, pak je zde také ten eh, Horizont. A to vůbec nepomohlo tomu vesmírnému programu. Například zejména třeba program Kopernikus je velice důležitý pro nás a pro další pozorování. Takže chce komise nějak jako nahradit ten odliv prostředků a chce pomoci alespoň těm dvěma posledním projektům. Děkuji. Nyní pan Pekaríny. Děkuji za slovo. Vážený pane komisaři, v Evropě závisíme do velké míry v průmyslu na suroviny, které pochází z jiných částí světa. Hovoříme o různých vzácných eh, kovech, tam třeba z 90% závisíme na dovozu z Číny. Eh, pokud chceme podporovat elektromobilitu a elektromobily na evropském trhu, tak si musíme uvědomit, že sami mm, máme problémy s kobaltem a s dalšími vzácnými kovy, které potřebujeme právě na výrobu třeba baterií do těchto eh, nových moderních vozidel. Chci se zeptat, jak eh, tedy máte nějakou, nějaký plán pro tyto vzácné eh, kovy, pro tyto vzácné zeminy? Děkuji, paní Vines. Paní předsedkyně von der Leyenová sama řekla v červenci, že malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky. A teď, když si čtu novinky o Digital Europe, tak oni od, upozorňují na dvě, 2%. Za prvé ten digitální profil, který nás může brzdit může brzdit eh, splňování našich cílů, které se týkají klimatu i které se týkají obchodu. Říkají, že 900 tisíc pracovních míst nelze obsadit, protože lidé nemají dostatečné digitální dovednosti. Chci se zeptat, co máte v plánu vy spolu s vašimi kolegy učinit v tomto směru. Pak je zde další eh, věc, na kterou upozorňuje Digital Europe. Více než polovina pracovních míst musí um, vybavit své pracovníky dalšími novými dovednostmi digitálními, aby tedy ty malé a střední podniky byly v lepší kondici. Děkuji. Nyní pan Boslager za zelené. Pane komisaři, děkuji. Já mám otázku na vaši strategii o datech. Nejprve, eh, za prvé, říkal jste, že chcete usilovat o to, aby se eh, prioritně data skladovala v Evropě. Jak to chcete dělat, eh, když zatím ty nejlepší služby, které v tomto ohledu jsou, pochází z USA? A za druhé, chcete posílit výměnu neosobních anonymizovaných údajů, aby došlo k lepší digitalizaci ekonomiky i veřejného sektoru, ale to sebou přináší Ehm, dilema, protože sdílení dat může být eh, ve veřejném zájmu nebo v nějakém zájmu, ale zase třeba to může sebou nést otázky konkurence. Eh, takže jak chcete přinutit všechny aktéry, aby sdíleli ty údaje? Chcete nějak změnit soutěžní právo nebo chcete tam přinést nějaké pobídky? Jak to chcete udělat? Děkuji. Děkuji. Nyní paní Solis Pares. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, v Evropské unii máme talenty, máme skvělé výzkumníky, podnikatele, ale startupy a nové podniky mají problémy s růstem kvůli tomu, že ten trh je roztříštěný a také jsou problémy s financováním. Mnohé podniky kvůli tomu odcházejí z EU, protože tady nejsou dostatečné prostředky pro rozvoj a přemysťují se do jiných novátorských prostředí, kde mají větší příležitost k růstu. Především v tom druhém a třetím kole financování, kde potřeby kapitálu jsou e, lépe uspokojovány třeba v USA. Přicházíme tak o ideje, o podniky, o lidský kapitál a mě by tedy zajímalo, co navrhnete v rámci strategie pro malé a střední podniky, abyste čelil těmto problémům s financováním, zvláště pokud jde o e, podniky typu scale-ups. A jak zajistit, aby ty startupy s potenciálem nadále zůstávaly a rostly v Evropě? Děkuji. EPP. E, Děkuji nyní za EPP kolega Kobilius, bývalý premiér Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane a také děkuji, pane komisaři, děkuji za vaši prezentaci. Máte naprostou pravdu v tom, že data jsou naší budoucností, jsou důležitým zdrojem. A všechno, co jste řekl, bylo uh, korektním způsobem. Já chci ale říci, že kromě dat jsou další oblasti, které se vyvíjejí velice rychle. Za prvé změna genomu, což také může přinést uh, nové možnosti a také i třeba nové způsoby, jak bojovat se změnou klimatu. E, Evropa totiž zatím e, vlastně všechno zakazuje. Máme zde USA, Čína, e, ty to vlastně už dovolují, takže co s tím uděláme, s tímto problémem? A druhá otázka. Já pocházím z pobaltského státu, ze střední Evropy a Evropa třeba má určité společné problémy, jako konkurence, schopnost na celosvětové úrovni, o tom jste hovořil, ale my pak máme ještě řešíme určité vlastní problémy, třeba eh, to, že se zpomaluje naše ekonomika, potřebujeme určitou průmyslovou strategii, která eh, nám bude střižena na míru, ušita na míru. Takže jak se díváte na náš problém? Děkuji, není paní Todd. Děkuji. Děkuji, vážený pane komisaře, děkuji, že jste zavítal na výbor ITRE. Já se chci vyjádřit k novým digitálním technologiím, jako je robotika nebo umělá inteligence, to povede k novým výrobkům a také k novým službám, které přinesou nové příležitosti naší ekonomice i naší společnosti. Domnívám se, že dobré příklady jsou třeba eh, technologie, které zajišťují eh, vybavení inteligentních domácností a tak dále um, ale musíte být dobrá možnost využívat všechny tyto nové technologie, takže potřebujeme také investice, aby hmm. podle mého názoru musí uh, být jasné instrukce ze strany komise, aby se podpořily investice a aby nakonec tedy všichni občané mohli požívat výhody a přínosy těchto nových technologií. Také mě zajímá váš názor na tuto věc. Uh, chystá komise nějaká doplňková podpůrná opatření, jak posílit důvěru ze strany občanů i ze strany eh, firem této oblasti? Děkuji. Děkuji, paní Kutaže. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane komisaři. Jsem velice ráda, že jste se zmínil o vašich úmyslech v oblasti umělé inteligence a rovněž i spolehlivost a důvěryhodnost této technologie, na které nám tak záleží. Stojí za to se zabývat výzvami. Tady odkazuji na nerovnost, které jsou právě způsobeny umělou inteligencí, jak z pohledu pohlaví, tak z pohledu přístupu na trh. Jaké jsou vaše plány se eh, touto nerovností zabývat? A chci rovněž upozornit další zajímavé, eh, zajímavou věc, využití dat jako veřejného statku. Jakým způsobem lze zajistit eh, plodnou spolupráci mezi veřejnými a soukromými subjekty aby digitalizace nevedla ještě ke zvyšování nerovnosti a v tom zhlukování dát v několika málo rukou. Pani, eh, pan kolega Andersen za zelené. Pane Bratone, já jsem zpravodajem pro um, kyberbezpečnost. Mám otázky týkající se kyberbezpečnosti. Všichni se shodujeme v tom, že se jedná o jedno z nejzávažnějších témat na nejbližších několik let, ale v současné době na toto téma nemáme moc silné odpovědi. Tedy jednak obecně, jaké koncepty či jakou legislativní iniciativu chcete předložit v té oblasti a k tomu tématu té kyberbezpečnosti a toho střediska, jaké tam máte takzvané nápady. Víte, že tam jsou zcela rozdílné představy členských států a přitom my musíme mít nějaké združující řešení. A tam bych rád slyšel vaše plány. Děkuji, říká předseda Eva Kajl jako další. Děkuji. Nacházíme se ve světě, který se nám před očima mění. A pane komisaři, já se vás chci zeptat eh, na ty možnosti. Od té nové průmyslové revoluce máme k dispozici nové technologie, nová data a liberalizace vlastně vede k protekcionismu. To je ten paradox, jak se tomu můžeme vyhnout. Technologická studená válka, to je to, co já nahlížím. Některé země si lokalizují internet, chrání si určitá data. A my přece chceme nastavit globální standardy na data, jak se po světě pohybují, stejně jako to máme u zboží a služeb. Tedy jak chcete ten paradox řešit a rovněž tím, že chceme být celosvětově konkurenceschopní, jak to chceme dosáhnout, je moje další otázka. Vyrovnat či zrovnovážit ochranu soukromí, tedy demokratických principů, když víme, jak to nyní vypadá u voleb, a združit to s novými povinnostmi, aniž bychom předešli inovaci. Vím, že to není snadné, ale vy jste schopný člověk a doufám, že nějaké nápady máte. Děkuji, pan Salíny. Jako dal... Děkuji. Tři body. První se týká uhlíkové daně. Uhlíková daň je opatření, které potřebujeme pod podmínkou, že to nebude alternativa k režimu ETS ale že to bude eh, vlastně existovat, eh, budou existovat vedle sebe, protože jinak by ty dopady pozitivní na náš průmysl se úplně vyrušily. Druhý bod, který je obecnější, eh, myslím si, že důležitým úkolem je konkrétně vyvážit právní přístup Eh, v oblasti boje proti trustům u generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Máme celou škálu malých a středních podniků, které je třeba chránit a jedním z nástrojů je právě nelikvidovat náš velký průmysl. A třetí bod, vesmír. Vy jste připomněl nutnost změny zprávy eh, a řízení v jaké oblasti tedy bychom mohli na tomto spolupracovat? A zde nemám na mysli rozpočet. Děkuji. Oh, uh, merci, président. Uh, je voulais essayer... Děkuji. Já bych chtěl položit otázku francouzsky. Pane komisaři, máte na starosti velké portfolio obraného a vesmírného průmyslu. Uh, máme nové generální ředitelství, které má na starosti toto portfolio, ale objevují se problémy. Uh, Máme Evropský obraný fond, ale je tady problém s financováním, problém také související s Brexitem, protože Velká Británie opouští Unii která ale přitom byla vojenskou mocností v Evropě. A já se tedy ptám, jak chcete skutečně eh, čelit, řekněme, určitému odporu některých členských států, které stále se dovolávají článku 346 smlouvy v tom smyslu, že si chtějí hájit národní zájmy a mohou tedy přijímat eh, opatření v oblasti obrany a bezpečnosti. Co tedy uděláte pro to, aby vznikl skutečně evropský obraný trh, trh s vojenským vybavením, kde budou probíhat i evropské, evropská výběrová řízení? Děkuji. Ještě pět kolegů. Pokusím se jim všem dát slovo. Paní Kumpola Natry. Thank you. Uh... Děkuji. Pane komisaři, já souhlasím, rozhodně souhlasím, že je třeba nalézt novou produktivitu, nového ducha pro ta průmyslová odvětví, aby lidé nepřišli o e, příjmy a tak dále. Rozhodně datová ekonomika a digitalizace by měly mít co nabídnout a i infrastruktura ale do toho patří. Ale máte nějaký nápad, jak zvýšit chuť, aby investoři se rychleji a zvižněji pustili do například investice do telekomunikací. My jsme řešili například spektra už loni, ale mnohé země se do toho ještě ani nepustily a některé už chtějí přistoupit do té zkušební fáze. Evropská inovace znamená lepší život, eh, lepší rovnost, lepší příležitosti, ale pokud nemáme tu infrastrukturu, tak to nezvládneme a pak automaticky na tom budou lépe jiné části světa. Pak hovoříme o financích. Je smutné, že se 6,6 miliard platí za ta spektra a nic se neděje. Děkuji, pan kolega Peska. Peška. Peksa. Měl dva dotazy. Eh, v první řadě eh, ta, eh, ty datasety, na kterých se umělá inteligence trénuje, mohou být čas od času biazované, to znamená, mohou u, té výsledné, u těch výsledných algoritmů způsobovat nějakou formu biazu, která vede, řekněme, k genderové nebo jiné diskriminaci. Jakým způsobem chcete tenhle ten problém řešit? druhá otázka, Eh, naše veřejné eh, eh, nebo aparát členských států vytváří poměrně velké množství dat, nicméně není tady žádné systematické úsilí ta data zveřejňovat nějaké jaksi strojově čitelné podobě, jakým způsobem budete usilovat o to, aby tahle data byla dostupná, řekněme, v nějaké harmonizovanější formě pro všechny, kdo je chtějí využívat k trénování umělé inteligence. Thank you very much. Děkuji. Paní Letau Markeš. Já mám dvě velice stručné otázky. První otázka se týká eh, společných datových eh, prostorů, jak vlastně eh, to bude uspořádáno. Vy jste hovořil o využívání ve zdravotnictví, tak to by mě zajímalo. A potom druhá otázka, to jsou otevřená data. Eh, pokud tedy data jsou tak důležitým vlastnictvím, tak neměli bychom znovu zvážit politiku otevřených dat? Děkuji. Thank you very much, merci beaucoup. Eh, Děkuji. Pan Kristof. Благодаря ви, господин председател. Зеленият пак ще позволи на Европа. Děkuji, pane předsedo. myslím si, že bychom měli mít určitou morální vůči úlohu při boji s klimatem. To, že jsme se toho ujali, je ale zároveň pro nás výzvou. A máme přece konkurenty, které to nezajímá, které se nechtějí zbavit tradiční energetiky. Jak chcete chránit náš průmysl? Například bude nějaká karenční doba, nějaké přechodné období a mm, tak, aby evropský průmysl přece jen byl chráněn. Některé země, například když se zbaví jaderné elektři- eh, energie, tak to bude pro ně opravdu eh, těžké já budu hovořit stručně a připojím se ke všem kolegům, kolegyním, které se tá, kteří se tážou na úlohu tradičního průmyslu. Já pocházím z ocelářského regionu Německa a stále ještě je to důležitý strategický, důležitá strategická surovina i průmyslové odvětví. Když už hovořil pan Buzek o uhlí, o koksu, tak tam se to dá nahrazovat vodíkem, ale my máme bezprostřední ohrožení konjunktury, zejména z pohledu eh, toho mechanismu pro vyrovnávání uhlíkové stopy na hranicích. Když tedy se hovoří o těch opatřeních, tak eh, přesto k nám hromada proudí, to je oceli ze zemí, eh, které to vyrábějí levně. Rozhodně byste mě uklidnil, kdybyste mi řekl, že to bedlivě sledujete, to odvětví. Děkuji. Nyní dám už slovo panu komisaři. Opravdu tady bylo hodně otázek, bude obtížné na všech, všechny zodpovědět. A já ještě pak na závěr bych dal slovo paní Griffin, aby eh, se s námi mohla rozloučit, ale nyní, pane komisaři, máte slovo, abyste udělil závěry a doufám, že se zase vrátíte, protože vidíte, že tady je opravdu velký zájem. Ale nedáváte mi minutu, 8 minut, 8 minut na odpověď, dobrá. Merci. Bon, d'abord merci, vraiment, euh, merci du... Děkuji z celého srdce za tuto diskusi. Pro mě to bylo velice užitečné, protože díky tomu eh, si mohu uvědomit, jaké jsou vaše priority. Nechci, aby tady vzniklo nějaké nedorozumění. Mé portfolio je opravdu obsáhlé, ale a všechna témata jsou stejně důležitá. A když se hovoří o průmyslu, tak mám na mysli všechna průmyslová odvětví. Samozřejmě digitalizace všechno změní, ale to jsem říkal, můj cíl je aby i náš tradiční průmysl se trval a rozvíjel se pořád budeme potřebovat průmysl i v té, řekněme, tradiční podobě a já spolu s vámi chci najít eh, nástroje, aby tato odvětví se mohla rozvíjet i v novém světě. Mou ambicí je i tento průmysl chránit protože vím, že bude docházet eh, ke změnám, budou to dlouhodobé změny a z definice věci takovéto změny vyvolávají nejistotu, znepokojení, což je celá legitimní. A my chceme připravit eh, doprovodné nástroje pro dlouhodobý horizont. I když můj mandát je časově omezen, tak ty naše strategie a iniciativy samozřejmě budou dlouhodobější. A s kolegou Nikolasem Schmidtem opravdu nechceme nikoho nechat eh, stranou. To je jasné. Náš průmysl mm, eh, potřebuje eh, kritické suroviny, které budou důležité. Eh, seznam eh, máme, aktualizujeme jej a já bych si přál, aby při hodnocení geopolitických rizik souvisejících s, nebez, s potřebnými dodávkami, abychom také se zamysleli nad tím, co máme k dispozici v Evropě a řada kritických surovin v Evropě je, někde ještě ani neznáme ložiska nebo je dostatečně nevyužíváme, ale já bych chtěl s použitím nových technologií, nové generace Koperniku, eh, kvantických technologií, eh, snažit se eh, lépe poznat evropské podzemí, které stále ještě nedostatečně známe. Takže u všech těchto aspektů energetický mix, podpora, to jsou věci, které stojí mezi mými prioritami, i když dnes jsem více hovořil o umělé inteligenci a datech, protože to je takové první téma, které budou prezentovat na začátku března. Ne, na začátku února, promiňte. Ještě chci k tomu dodat, že tady je ještě jedno pro mě důležité téma, to jsou služby, o tom jsem tolik nehovořil, ale opravdu na to kladu důraz. A já bych chtěl, aby v průmyslové činnosti ve službách docházelo stále k většímu propojování a to je také téma, které bych někdy s vámi chtěl probrat. Pan Gudler hovořil o By Open Act. Já nemám moc rád takovéto um, slogany ale je pravda, že jsou odvětví, kde musíme být eh, suverenější. Hovořil jste o obraně, o vesmíru. Potom eh, tady třeba jsou i otázka atomových hodin eh, na evropské úrovni, to je jenom taková odbočka. Máme tedy mechanismy, nevím, jestli to, jak si takto nějak anoncovat pod nějakým sloganem, to si nejsem jistý, ale um, chci se touto problematikou také zabývat. Jedna důležitá věc, přímo či nepřímo, to tady bylo zmiňováno v rámci eh, toho takzvaného uhlíkového mechanismu, o kterém jsem hovořil. Eh, za tímto uhlíkovým mechanismem stojí věc ještě důležitější a to je vytvoření rovných podmínek. Právě v té fázi eh, přechodu a změn v odvětví zboží a služeb je třeba toto zajistit. Musíme skutečně na to dbát, máme na to nástroje a rozhodně je chceme eh, využívat eh, proto, aby výrobky nebo součástky, které přicházejí do Evropy na náš otevřený trh, aby opravdu byly v souladu se všemi eh, eh, omezeními požadavky, které máme, ať už se jedná o požadavky sociálního rázu, eh, požadavky týkající se státních podpor. To není jenom ten, ten uhlíkový mechanismus, my jsme se na to dnes hodně zaměřili, protože to je součástí zelené dohody, ale je tady celá řada dalších nástrojů a já s kolegou Filem Hoganem o tom hodně diskutuji, abychom si řekli, jak toto můžeme v praxi používat. Eh, týká se to třeba zahraničních eh, firm, které dostávají eh, státní podporu a mohly by způsobit potom destabilizaci na našich trzích v době toho spravedlivého přechodu. Takže to je věc, které opravdu věnujeme hodně času. V tomto kontextu Někdo se zmínil o tom, že Evropa je takto mezi Čínou a USA eh, a my jsme eh, mm, kontinent, který má velice silnou ekonomickou eh, váhu a je normální, že se tedy porovnáváme právě s těmito dvěma zeměmi. Také nesmíme být ale naivní a bez ohledu na naše další vztahy se, se světem, který možná dnes Eh, se opírá především o obchodní výměny a tyto výměny eh, budou probíhat i nadále, ale musíme zabránit jakékoliv nekalé hospodářské soutěži, ať už přichází z jakékoliv strany. Evropa nebo Evropská komise si toto uvědomuje. Možná jsme zdědili určitou eh, byrokracii, prezident Trump, pokud jsem to dobře pochopil, už tak nějak vede předvolební eh, kampaň, hovořil o šesti bodech, my zatím začínáme s jedním bodem a uvidíme, jak to eh, dopadne. A myslím si, že pro tento výbor to bude velice důležitý cíl. Hodně se hovořilo o vesmíru chci říci, že eh, zde je třeba, abychom opravdu byli důvěryhodným aktérem. Já sám před několika dny jsem nadnesl toto téma zprávy a řízení Galilea protože jsem se tím začal zabývat a tak jako vy jsem konstatoval, že ten jeden z incidentů, který jsme zaznamenali v létě, naštěstí souvisel jenom se špatnou zprávou. Já jsem měl trochu obavu, zda tam nejsou nějaké jiné příčiny, protože tehdy vlastně ta služba eh, vypadla na celý týden, což není málo, když máme miliardu uživatelů a tam opravdu došlo ke špatné koordinaci, to znamená špatnému řízení a mým úkolem je, abych navrhl nový model řízení, eh, který ještě eh, není zaveden, protože nařízení není uplatňováno a spolu s, komise spolu s ESA a GSA musí tedy najít nějakou formu spolupráce, aby se to řízení zlepšilo. Eh, pak eh, tady je také otázka financování. Je to zcela zásadní, mnozí to připomněli, platí to pro obranu, pro vesmír, eh, pro digitalizaci. Já opravdu musím dbát na to a budu opravdu za to bojovat. Vidíte sami, že to je téma, které považuji za důležité pro naši budoucnost a suverenitu. Byl tady finský návrh a já to beru jako východisko a bude třeba opravdu za to bojovat a spolehám na vaši podporu, tak abychom se dostali na původně plánovanou úroveň, kterou potřebujeme. To platí i pro kybernetickou bezpečnost, eh, o tom jsme také hovořili. Eh, možná někdy to můžeme probrat více do detailů, třeba i v nějakém eh, omezenějším množství lidí, protože já pochopitelně to nemohu shrnout v jedné minutě, navíc už jsem překročil svou řečnickou dobu, ale mm, já tedy souhlasím s tímto problémem. 80 dat v roce 2025 by měly být ehm, vlastně rozloženy po celé Evropě, nejenom v těch datových eh, centrech nebo na cloudu, čímž se úplně změní pohled na kybernetickou bezpečnost. Změní se ta takzvaná jaksi eh, plocha možného eh, útoku, která bude pokrývat celý kontinent. Všude bude moci dojít k nějakému kybernetickému útoku a bude tedy za tímto účelem třeba Eh, pracovat eh, v souvislosti se směrnicí SENIS a pak tady je otázka eh, tak, kybernetického výzkumného centra. Nemohu říct, že by to bylo zablokováno ze strany členských států, ale chtěl bych, abychom tu práci urychlili, aby ještě za chorvatského předsednictví byla přijata konkrétní rozhodnutí pro zřízení a umístění tohoto centra a doufám, že tady budu moci s vámi eh, počítat, protože i vy jste důležitým eh, aktérem financování malých středních podniků, startupů, to je důležité téma. Máme nástroje Invest EU, eh, máme různé fondy, potřebujeme více nástrojů, to je jasné protože to je naše výhoda oproti Spojeným státům. Mým cílem je se na to v Evropě zaměřit. Já jsem přesvědčen, že eh, mnoho startupů už v té datové oblasti hodně pokročilo. Využívají všech příležitostí, které otevírá digitalizace a já doufám, že zaznamenáme úplnou explozi nových startupů a mojím cílem je jim pomáhat. Hovořil jsem o umělé inteligenci, eh, o té uhlíkové dani to je samozřejmě specifická věc, to není alternativa proti ETS, to, tato otázka tady zazněla. Pro mě, jak už jsem říkal, je to jeden z nástrojů, který by měl umožnit i financovat ten přechod a e, nemá to být jaksi jenom nějaký, nějaká sankce, ale má to být i příležitost získat zdroje finanční, v rámci tohoto mechanismu, tak abychom mohli ten eh, dlouhý přechod eh, financovat v prvním desetiletí té zelené dohody eh, se hovoří o deseti tisíci miliardách. která by měla tedy mm, tato částka pokrýt velké množství investic. Pak tady byla i otázka na důstojnou mzdu a Eh, problematika eh, infrastruktury v telekomunikacích, eh, tak aby sítí 5G mohli využívat všichni občané. To je pochopitelně třeba i zohlednit, pokud jde o ceny licencí. Členské státy, myslím, mají nástroje pro to, aby to mohly urychlit i na místní úrovni, ale to je věc, která zůstává především v rukou států Tak vím, že už máme spoždění, pane předsedo, ale bylo tady opravdu tolik otázek. Každopádně to ukazuje veliký zájem, který máte, eh, vaše znalosti, které už jsem zaznamenala, když jsem se mm, s vámi eh, setkal při přípravě na slyšení. Je to úžasné, to opravdu musím říci pro člověka, jako jsem já, že mohu diskutovat s poslanci, eh, kteří se tak dobře vyznají v této problematice. Já jsem znal um, náš národní parlament, v něm jsem působil jako ministr financí, nechci to nijak uh, srovnávat, ale opravdu toto jsem chtěl říci, takže děkuji mnohokrát a těším se na brzkou shledanou uh, při další diskusi nad mnoha tématy. Možná pak bychom to mohli probrat uh, i třeba pro jednotlivá odvětví, diskusy zaměřit uh, třeba nevím, na služby, na cestovní ruch, na průmysl, těžký průmysl, pokud vás to zajímá. A opravdu jsem připraven zodpovědět všechny tyto otázky. Vidíte, že eh, teď už mám tedy hotový tým, mám jednotlivé ředitele a doufám, že budeme moci efektivně spolupracovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Prosím, ještě neodcházejte, kolegové, ještě dvě minutky, abychom si vyslechli paní Griffin. Já eh, děkuji, pane komisaři, a budeme se eh, opravdu eh, těšit na ten postoj komise k umělé inteligenci a také na dokument týkající se hm, průmyslové strategie a velice rádi se s vámi zase sejdeme a budeme podrobněji diskutovat o konkrétních odvětvích. No a potom ještě do různých. Tady dávám slovo paní Griffin. Děkuji, pane předsedo. Víte, že britští laboristé vždy chtěli se trvat v EU. Jsme Britové, jsme zároveň Evropané. Všem všichni mladí lidé v mém regionu hlasovali pro setrvání. Je mi to nesmírně líto a chci ještě vzdát hold své dceři, Bridget Griffin, která už mě doprovází 24 let v tom skvělém evropském projektu. A ono se zabýváte správnými věcmi, klimatická nouze, obnovitelné zdroje, energetická účinnost, energetická chudoba, um, zaměstnanost. Ani nevím, eh, s čím začít, když děkuji Nezapomínám na tlumočníky, ale rovněž asistenti Tier, Emily, Jeremy, skvělý Chris Pauls. Neobešla by se od, bez vás. Tady mám další. Andy and many more. A mnozí další. A ještě mám poselství pro všechny kolegy, kteří se zabývají balíčkem pro čistou energie pro všechny Evropany. Na tom skutečně záleží. Jedná se o lidi. Ward, Ishmael, Soledad, Dan, Carlos, Cornelia, Miriam, Uten, Christian, Toshenko, who gave me that. Toshenko, který mi dal ještě ten další půl procent u energetické účinnosti a k té tématice ještě chci dodat Každé jedno procento zvyšující energetickou účinnost znamená 3 miliony renovovaných domů a e, stovky lidí, kteří už nezažívají evropskou chudobu. Mám tady skvělé kolegy. Claude Termes, neocenitelný. Víte, že vás miluji, ale zbrzděte. Carlos to our commissioners, to our new MEPs, to... Noví europoslanci, komisaři, Jens, můj kolega, noví komisaři, zaměstnanci Laura Antonio, kteří jsou rovněž zde mezi námi. Všem děkuji, ale ještě bych ráda zaspívala píseň z Liverpoolu, která zní, když procházíš bouří, tak si drž klobouk. A neboj se tmy. Na konci bouře tě čeká zlatá obloha a sladký nápěv, který tě bude doprovázet. Procházej tedy větrem a deštěm, i když se tvé sny potýkají s bouří. Neutuchej, jdi dál doufej. A v srdci, pokud naděje zůstane, nebudeš nikdy sám. Británie je s vámi. Nebudete sami. Thank you so much. Thank you for your role. Thank you <coughs> to you, to you and all. Děkuji. Děkuji vám i ostatním britským kolegům, kteří odvedli obrovskou práci za celé ty roky. Doufejme, že zůstaneme v kontaktu a budeme do budoucna i spolupracovat, kolegové. Uvidíme se znovu 17. února.